Good morning, colleagues. Um, welcome back. Dobré ráno, kolegové, všetky vás tu vítám. Doufám, že jste měli hezké léto. A začneme tím, že schválíme pořad jednání. Pokud nemáte nikdo žádnou námitku proti tomu, tak je pořad jednání tímto přijat. Jazykový režim. Dnes nemáme dánské, malcké, chorvatské a galské tlumočení. A teď máme informace o doporučení koordinátorů podle bodu 205, nominace zpravodajů. Pan Vistisen z EKR bude zpravodajem pro dohodu mezi EU a Islandem o interním bezpečnostním fondu. Pan, pan Diaz de Mera z eh, strany Lidové o rozhodnutí rady o šengenském AKI a vízovém systému s Rumunskem a Bulharskem. Pan Dalton z EKR bude zpravodajem na téma ECRIS. Vím, že máme před sebou důležité rozhovory, lidé ještě přicházejí, ale činíte tak prosím potichu. Děkuji. Paní z Argentiny, zpravodajka pro legislativní zprávu z vlastní iniciativy o situaci v Maďarsku následnosti na parlamentní rezoluci ze 17. května 2017. Pak je tady nominace zpravodajů pro stanoviska, pan Škripex, EKR, k interoperabilitě elektronického míta. Tak toť vše. Může výbor podpořit tato doporučení, takže jsou podpořena. A teď informace o delegovaných aktech a aktech přenesené pravomoci. 24. srpna parlament dostal návrh rozhodnutí komise o přijetí pracovního programu pro rok 2017 o financování eh, vnitřního bezpečnostního fondu, který se má soustředit na prevenci a potírání zločinu a krizový management. Jedná se o nařízení 514 2014, který je základním aktem. A z 25. srpna tady máme newsletter komitologie výboru Libe. Pokud si nějaký z členů tohoto výboru přeje vznést námitky, prosím informujte sekretariat výboru Libe před 8. zářím 2017. A Další poslední oznámení, v 11 hodin budeme elektronicky hlasovat. Mějte prosím připraveny své hlasovací kartičky. Děkuji. Schvalujeme teď protokoly, protokol z 9. března a 27. března. Pokud nikdo nic nemáte proti ním, považujeme je za schválené. Teď se dostáváme k bodu 4, což je nejnovější vývoj v Polsku a dopad na právní stát. Výměna názorů s prvním místopředsedou komise Francem Timmermansem. Franci, rád vás tu vidím a vítám na výměnu názorů k situaci v Polsku. Než začnete, tak trochu informací o tom, co se zatím odehrálo. 26. července komise vydala doporučení týkající se stavu právního státu v Polsku což bylo doplnění doporučení z roku 2016, dvou doporučení. Jak kolegové vědí, 13. ledna 2016 komise zahájila dialog o situaci v Polsku v rámci tématu právní stát a vývoj v členských státech, především politické a právní diskuse, které se týkají složení ústavního soudu, nezveřejňování rozsudků a Eh, revize práva ústavním soudem. 1. června 2016 komise přijala stanovisko, které se týká stavu právního státu v Polsku a formalizovala svůj názor na situaci. Stanovisko po stanovisku přišly eh, další dvě doporučení 27. července a 21. prosince 2016 a tato dvě doporučení jsou doplňována o ním zmíněným doporučením z 26. července. Tohle poslední doporučení obsahuje závažné výhrady a obavy, které vycházejí z posledních legislativních změn v Polsku. To znamená, předchozí doporučení doporučovala polským úřadům, aby reagovali na systematické ohrožování právního státu. Doporučení komise vyzvalo polskou vládu, aby reagovala během jednoho měsíce, aby informovala komisi o učiněných krocích ve výboru Libe dnes budeme naslouchat názorům pra vicepředsedy komise Timmermance o tom, co komise bude navrhovat. Takže nejdřív si vyslechneme názory prvního místopředsedy a pak s ním budeme diskutovat. Chtěl bych prosím říct, že se prostupuje podle pravidla 206. Vidím tady mnoho členů parlamentu, kteří nejsou členy tohoto výboru. Budeme upřednostňovat nejdřív členy výboru Libe, ale uděláme všechno pro to, aby se mohli vyjádřit i ostatní. Pan Timmermans bude hovořit zhruba 10 minut, hlašte se prosím o slovo a budeme situaci řešit. Nejdřív členové Libe mají přednost a pokusíme se umožnit eh, vystoupit i nečlenům. Takže nejdřív pan první místo předseda, pak ho také poprosím, aby se vyjádřil i nakonec, odpověděl na otázky. Máme hodinu a půl, to si myslím, že někdo řekne, je to hodně času, ale pro výbor Libe to není hodně času. Prosím tedy každého, kdo bude hovořit, aby ho, om, se omezil na tu uvedenou dobu. Takže Franci, prosím, Máte slovo na úvod. Děkuji. Naposled jsme hovořili k tomuto tématu 22. března a já mám teď za úkol vás eh, informovat o aktuálním vývoji od té doby. Polská, eh, polský parlament eh, eh, přijal několik zákonů ohledně organizace soudů na nejvyšší úrovni středních škol a ohledně soudcovské rady. Koncem července po podrobné jdoucí analýze komise došla k tomu, že tyto zákony, pokud by opravdu byly přijaty vládou, tak by zvýšily systematickou hrozbu vládě práva. My jsme toto uznali a e, zjistili jsme, a to se zadosti učením, že dva z těchto čtyř zákonů byly e, prezidentem vetovány. Nicméně e, dva zákony byly podepsány a budoucnost těch dalších dvou je nejistá. To znamená, že další doporučení E, to již třetí, které bylo zasláno 26. července ze strany komise e, polské vládě, vyjadřuje vážné obavy Evropské komise ohledně e, reformy plánované polskou vládou v oblasti soudnictví. Rovněž apeluje na polskou vládu, aby nezávislost a legitimitu soudcovského stavu zajistila podle znění polské ústavy a e, žádá, aby polská vláda se těmito za věci zabývala v době jednoho měsíce. Rovněž e, 28. července zahájila Evropská komise e, šetření u Evropského soudu ohledně narušení právních norem v oblasti zákona, který se týká právě těch nejnižších soudů v Polsku. My jsme analyzovali a identifikovali doporučení doporučili a varovali. Poslali jsme tři eh, doporučení, zahájili jsme eh, eh, postup v oblasti nedodržování práva, infringement procedure a polská vláda odmítá Eh, ty, ta přechodná opatření, eh, která eh, formuloval Evropský soudní dvůr v platnost a zároveň oznámila další opatření, co se týče, jak tomu říkají, dekoncentrace sdělovacích prostředků. A pak je tady ještě otázka Eh, ustanovení, které zavádějí různé věky odchodu do důchodu pro muže a ženy. Eh, po řadě let, kdy došlo k pokroku v oblasti sladění situací mužů a žen, Polsko vykazuje známky toho, že se začíná ubírat opačným směrem. 28. srpna jsme dostali od polské vlády odpověď na naše doporučení. Předtím ovšem ještě polská vláda žádala dvakrát upřesnění našich obav, což jsme okamžitě eh, a podrobně, eh, na to, na to jsme okamžitě a podrobně reagovali. Eh, odpověď jsme analyzovali, nicméně v té odpovědi nejsou žádná konkrétní opatření, eh, která by snad vedla cestou zmírnění obav ze strany Evropské komise. Eh, zatím se spíš soustředují na motivaci toho, co učinili. Takže teď, jaký bude další krok Evropské komise, to samozřejmě musíme prodiskutovat také v kolegiu a v určité fázi v Evropské radě. Ale dovolte teď pár obecných

E, poznámek. My jsme tedy detailně své obavy e, formulovali co nejpečlivěji a nejdůsledněji, jak jsme mohli. Samozřejmě, co se týče e, právního státu, tam není kam ustupovat a samozřejmě naše obavy jsou široce sdílené přes nejrůznější evropské instituce i mezinárodní instituce, včetně institucí nevládní. 16. května do došlo k první eh, důkladné diskuzi uvnitř Rady pro, vnější, pro obecné záležitosti a došlo k sladění názorů a k eh, velká většina členských států podpořila roli Evropské komise a její snahu tyto věci řešit. A eh, na polskou vládu bylo apelováno, aby v tomto smyslu řešila věci a Eh, také eh, takto eh, vystoupila v jednání radě. Já jsem také vyzval polské ministry, aby přijeli do Bruselu, aby jsme ty, o těchto věcech mohli diskutovat a zatím jsem nedostal oficiální odpy, odpověď, ale minister zahraničních věcí ve sdělovacích prostředcích se nechal slyšet, že nevidí důvod ani nějakou přidanou hodnotu takovéhoto setkání. My nicméně zůstáváme otevření a v jakoukoliv chvíli chvíli, kdy polská vláda řekne, že s námi jednak chce, tak jsme k tomu připraveni. To je jasné. Tento parlament eh, přímo zvolený Evropský parlament má závažnou úlohu, kterou hraje a bude i nadále hrát pokud má tento parlament nějakou základní roli eh, eh, a úlohu, tak je to právě eh, dbát na dodržování práv, principů právního státu. Polská vláda opakovaně dává najevo, že tyto obavy nebere na, v úvahu a že odpovídá polskému lidu, který ji zvolil. zpochybňuje legitimitu Evropské komise a nedělá prostě Eh, údajně nic jiného, než co eh, dělají jiné členské státy také. Bohužel je tomu úplně jinak. My jsme opakovaně sdělovali a sdělujeme, že nechceme zavádět nějaké sankce nebo něco takového. Naopak hledáme cestu ke konstruktivnímu dialogu, abychom věci v Polsku pomohli vyřešit. Nicméně jsme také jasně řekli, že jsme odhodláni využít všech svých nástrojů, které máme k dispozici jako strážci evropských smluv tam, kde to to bude nutné. Zůstáváme otevřeni dialogu, zůstáváme otevřeni hledání konstruktivního řešení, nicméně zároveň musíme diskutovat i vnitř Evropské komise s členskými státy, v radě a s vámi zde v parlamentu e, tu novou situaci, která teď vyvstala. Důvod, proč se tohoto nechceme vzdát, má dvě roviny. Za prvé je to otázka právního státu jako takového, který je hodnotou sám o sobě. Jde o to, abychom jasně věděli, kým jsme. Je to to, co nás definuje jako Evropany právní stát eh, a demokracie založená na principech právního státu. To za prvé. A za druhé, rovněž to má co dočinění se způsobem fungování Evropské unie. Za prvé a především vnitřní trh. Ten může fungovat pouze tehdy, pokud je mezi eh, členskými státy, ekonomickými subjekty, občany evropských států eh, důvěra a to eh, přesvědčení, že jsme si všichni rovni před soudem a že máme přístup k nezávislým eh, soudnictvím. Národní soudci jsou vlastně unijními soudci, přímo musí respektovat unijní právo a mají také přímý nenarušovaný přístup k Evropskému soudnímu dvoru a spravedlnost nebude fungovat, pokud tato, eh, tento přímý eh, přístup bude blokován, pokud to bude filtrováno nějakou vládou. Soudnictví, nezávislé soudnictví je zásadní pro to, aby celá celá Evropská unie fungovala. Musíte být eh, schopni se spolehnout na to, že národní soudci jednotlivých členských států jsou unijními soudci. A pokud se vrátíme eh, k tomu, že, jak tomu někde bylo, že eh, budou soudní rozhodnutí determinována eh, těmi, kdo jsou zrovna v té zemi u moci, tak to opravdu ne. Nezávislost soudnictví je klíčová pro efektivní spolupráci mezi členskými státy v oblasti spravedlnosti a vnitra. Takže vzájemné uznávání rozhodování v kontextu například evropského democratically elected governments zatýkacího rozkazu. A e, jde tedy o e, samozřejmě nutnost na druhé straně e, reformovat soudnictví. Tady Evropská komise nijak nespochybňuje právo polské vlády reformovat soudnictví ve své zemi. O to vůbec nejde, ale trváme na tom, že reforma soudnictví musí respektovat zásady právního státu, protože to je jedna ze základních hodnot, které se členské státy zavázaly, když podepsali a ratifikovali evropské smlouvy. Každý každý, kdo žije v Evropské unii, má právo se spolehnout na nezávislý systém soudnictví na národní a evropské úrovni, systém, který je prost jakékoliv ingerence ze strany politiků. Takže my v kolegiu budeme diskutovat o dalších krocích, jak jsem řekl, a proto mě také velmi zajímá, co k tomu máte vy co říci, protože toto je sdílená odpovědnost všech členských států, všech institucí. Samozřejmě chci také diskutovat o těchto věcech eh, na radě ministrů, jak jsme se dohodli. A v závěru bych vám chtěl poděkovat a poděkovat především tomuto výboru a jeho členům a členkám eh, za vaše nasazení pro dodržování právního státu uvnitř Evropské unie a konkrétně v Polsku. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji, pane místo předsedo pane místo, místopředsedo. A vím, že všichni naši členové si přejí promluvit, což je samozřejmě pochopitelné, takže vás vyzývám k tomu, abyste byli disciplinovaní a koherentní, protože opravdu všichni, kdo jsou tady, jsou na seznamu, což znamená, že skutečně na každého zbydou dvě minuty. A já bych chtěl požádat, aby i koordinátoři se drželi dvou minut a potom dám prostor na krátkou o odpověď ze strany pana místopředsedy koordinátorům a potom budeme pokračovat eh, v seznamu. Eh, takže každý, eh, kdo se do, dosud přihlásil, je na seznamu a já ho nyní uzavírám. Nejprve má slovo paní Mecola, EPP, koordinátorka A. Dobrý den, e, děkujeme za to, že jste přišel mezi nás. Musím zúraznit, že situace v Polsku je znepokojující. Není to poprvé, kdy hovoříme o právním státu e, této země a s tomto stavu a asi ne naposledy. A, a, a já vím, že e, hnutí Solidarita dalo Polsku i e, světu naději, že spravedlnost e, převládne a my jsme sledovali odhodlanost polského lidu a e, vlastně tehdy se tam zapálil plamen, kde vlastně to jsme věřili, že nikdy neuhasne. Nejsem Polkou, ale jsem Evropankou a, a sdílíme eh, hranice, sdílíme zejména společné hodnoty a Evropská unie se musí postavit za tyto hodnoty, za právní stát a za nezávislost soudnictví v Polsku i v každé jiné evropské eh, členské zemi a komise měla pravdu, když přijela svá doporučení pro Polsko, eh, kdy se postavila za naše hodnoty a také za lid Polska. Vím, že eh, polské orgány nesouhlasí s Evropskou komisí v této věci eh, soudní nezávislosti. Je to stejná retorika, kterou, která zaznívá i z jiných členských států. Z některých z nich eh, je řečeno, že se komise vněšuje do něčeho, do čeho se vněšovat nemá, že je to nebezpečné. Je to nebezpečné, je to populistické a není to právně v pořádku. Komise musí jednat, pokud je ohroženo právo a má pravdu, když tak jedná, ale hrozba pro právní eh, stát v Polsku je větší. Eh, máme tady soudnictví eh, a ty zákony, které tady byly předloženy, měly být vetovány prezidentem a po protestech, ale víme, že jsou připravovány nové legislativy a nevíme, v jaké podobě nakonec budou předloženy. a Některé věci již byly zveřejněny a já zberu na vědomí vaše připomínky v tomto ohledu. Co se bude dít eh, nadále? Jaká očekávání zde panují, eh, že orgány v Polsku Eh, zareagují v duchu spolupráce. Eh, musí to tak být, protože eh, jinak je ohrožen tento politický projekt, ve který vkládá mnoho lidí velké naděje. Paní Sipel, děkuji, děkuji za tuto rozpravu. Zaměřím se na některé z vašich připomínek. Já si myslím, že my všichni od té doby, co jsme za, spolu založili Evropskou unii, tak vycházíme z principu, že všechny členské státy samozřejmě budou dodržovat dodržovat pravidla a naše hodnoty budou provádět směrnice a nařízení, protože jsme o nich společně rozhodli a budou dodržovat pravidla a držet se hodnot, eh, které vyplývají ze smluv, protože jsme je přijali společně. Považovali jsme to za samozřejmé a naše možnost reagovat v takovém případě, že toto nebude dodrženo, Eh, tyto možnosti jsou eh, hm, zatím eh, poněkud slabé a já jsem ráda, že to nekritizuje pouze parlament a komise, ale i polští občané sami. To je nesmírně důležité a myslím si, že je musíme podpořit. Co ovšem můžeme udělat? v případě, že mm, některý z členských států nedodržuje naše společná pravidla, pravidla, pod které se také podepsali, se kterými souhlasili. Můžeme spustit nařízení pro porušení, ale to trvá velmi dlouho a během té doby se samozřejmě věci mohou nadále vyvíjet. Máme článek 7, ale po velmi dlouhou dobu článek 7 byl považován za něco velice nebezpečného. Takže do jisté míry máme svázané ruce a nemůžeme reagovat um, hodně vysvětlitelným způsobem. A jinak samozřejmě ty první kroky by měly být eh, velmi přátelsky, podat konzultace této vládě a ukázat našim přátelům, že je zde určitá hrozba pro demokracii a právní stát. Ale donívám se, a já si myslím, že nikdo neví v tuto chvíli, zda můžeme udělat něco lepšího nebo jak to provést. Pokud se to nestane, pokud na to nebude následovat reakce, tedy pardon, tak potom budeme potřebovat nějaké lepší cesty, lepší opatření, abychom eh, nestratili měsíce nebo roky předtím, než se věci skutečně změní. Děkuji a pan Jurek za EKR. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, vy jste zmínil evropské hodnoty eh, a já jsem eh, udiven, protože jste nepřipomněl 37. Eh, výročí vítězství polských dělníků ve, ve stá, pokud jde o stávku v Gdaňsku, je to výročí, které neslavíme a to byli polští dělníci, kteří otevřeli cestu ke svobodě střední Evropy a e, otevřeli také cestu pro mm, vlastně bezpečnost v celé Evropě. A já nyní budu pokračovat svou mateřštinou polsky. E, děkuji. E, Tady um, jste dostali cenu opozice, ale vaše kroky musí být eh, práv, podloženy právním rámcem. A Evropská komise má právo vyslovit doporučení a nebo kritizovat Polsko nebo i Českou republiku, Maďarsko za to, že něco porušují. Ale eh, toto je potřeba předložit Evropské radě a je třeba trpělivě vyčkávat rozhodnutí Evropské rady. Není možné předbíhat události a tady je třeba respektovat také to, že tady není jednomyslnost, pokud jde o evropské členské e, země, e, pokud jde o naši zemi a je tady e, i Maďarsko a jeho e, odpor vůči tomuto rozhodnutí a je třeba to respektovat. Není možné na jedné straně tvrdit, že právo žen na dřívější odchod do důchodu je diskriminace, protože to je v rozporu e, s ústavou, protože ústava Polska uh, Eh, v roce 2010 potvrdila, že právo na dřívější odchod do důchodu pro ženy eh, je eh, ústavním právem žen. A my musíme respektovat suverenitu Polska a naší ústavy. Není možné tyto věci zneužívat. Eh, marxismus zneužíval právo, považoval právo za jakýsi nástroj, eh, který slouží politické moci. Pani Grisbeck. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, pane místopředsedo. Budu hovořit velice obecně, protože kolegové a kolegyně se také budou vyjadřovat k situaci v Polsku, eh, budou sdělovat své obavy, ale také naději eh, spojenou s událostmi posledních týdnů. Chtěla bych poděkovat nejprve panu místopředsedovi Timmermansovi za jeho přítomnost na jednání našeho výboru LIBE. Je to velmi významná dob, eh, rozprava, odpovídá tomu, že tyto obavy jsou sdílené napříč Evropou a jde o to, abychom eh, dále postupovali v inteligentním a konstruktivním dialogu a hledali řešení. Také chci připomenout eh, vlastně, co je pod eh, tímto odhodláním. Eh, je to otázka eh, toho, že je komise strážkyní smluv a Evropská unie samozřejmě se stará o všechny občany, o všechny členské státy a také musí chránit to, co je Evropskou unii, co je jejím výsostným znakem. A to je především soubor hodnot. Poslední týdny, jak jste připomněl, nejprve umožnili vyjadřit tu určité obavy, pak dialog, pak určité otevření e, nástrojů, které e, smlouvy nabízejí v takovýchto situacích. A máme takový pocit, a já na to myslím s určitou emocí, e, když myslím na kolegu Bronislava Geremeka, který by byl velice smutný z toho, co se dnes odehrává a z těch sdělení, které polská vláda vysílá do světa. Zdá se, že tady navrhují určitou vládu železné ruky a chtějí nás eh, dostat tváří v tvář určité výzvě. Snaží se říct eh, Evropě, eh, pě, že e, my spochybňujeme reformy polské vlády. To ale vůbec není na pořadu dne a jsem e, ráda a děkuji před, místo předsedovi Timmermansovi za to, že to připomněl. Nám samozřejmě vůbec e, nejde o to, abychom se tady starali o něco, co je vnitřní záležitostí, ale jde o to dodržovat vládu práva, což je právo všech Evropanů soustředěných v Unii a určitě najdete, pane místo předsedu, většinu Evropa europoslanců a europoslankyň pro podporu eh, toho, eh, že eh, chceme postupovat tak, jak se naznačil, když nic jiného, tak pro paměť na Bronislava Goromka. Paní Spinelli, koordinátoři. Děkuji. Chtěla bych plně podpořit iniciativu a kroky Evropské komise a ráda bych položila několik dotazů. V první řadě bych chtěla pohovořit o něčem, co považuji za a, určité nedorozumění. Týká se to rozšíření. Chtěla bych to eh, říci s ohledem na eh, reakci polské vlády v pondělí na doporučení komise. Reakce polské vlády je následující. Říkají, že soudní reforma odráží sociální očekávání, eh, která se vytvořila v uplynulých letech a že to odpovídá národní uh, identitě. Uh, a tady je asi právě jádro tohoto problému. Ehm, jsou určité předpoklady pro vstup do Evropské unie a k tomu patří právě také to, že daná země je právním státem a právní stát není žádnou abstraktní hodnotou nebo otázkou společného zájmu. Je to měřítko, mm, je to určité měřítko pro očekávání společnosti. A tuto otázku bychom měli vyjasnit. Společně s další otázkou. A ta také souvisí s tímto nedorozuměním. Je záměrem komise vysvětlit její stanovisko vůči Vyšegrádské čtyřce, která se bude zas, eh, setkávat zítra v souvislosti eh, s důležitým summitem. Třetí a poslední věc, kterou bych chtěla zmínit. Myslíte si, že článek 7 je dostačující eh, nástrojem pro eh, odrazení? Protože tady vlastně není většina zemí, eh, které by chtěly uplatnit článek 7. Jaký další nástroj tedy máte k dispozici? Evropský parlament tady již některé možnosti zmínil. Děkuji. V každém případě vám děkuji za vaši angažovanost v této oblasti. Je to důležité pro celou Evropskou unii, nejen pro Polsko. Greens, Judith Sargentini. A Judith Sargentini za zelené. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěla poblahopřát svému kolegovi k výročí spojeného se solidaritou. Byla to bez pochyby zásadní událost nejenom pro východní Evropu, ale i pro její západní část. Byla tím podpořena naděje na vznik právního státu. Pane komisaři, souhlasím s vámi, co se týká analýzy situace v Polsku, ale ráda bych to doplnila když eh, dojde k tomu, že je ignorováno rozhodnutí soudu a dál se kácí stromy v bělovežském pralese, tak eh, to je nepřijatelné. Jedná se o odmítání uprchlíků, na běloruské hranici, když se hrozí novinářům vězením za knihu, která se nelíbí premiérovi, no tak i to budí obavy. Je to skutečné systematické ořezávání právního státu? No, podle mého soudu to tak už vypadá a pak je třeba se ptát, zda dialog stačí a zda vůbec nějaký dialog existuje, protože k dialogu potřebujete přece vždycky dva. Ale veškeré úsilí o dialog Varšavská vláda chápe tak, že má větší prostor. Před létem řekli, že se řeklo, že se bude usilovat o článek 7, No, odkazovat na článek 7, stejně jako pan Juncker, no a pak už ale není cesta zpátky. Možná zatím nemáte všechny karty ve hře, ale uh, pomalu bychom se měli dostat přes hranici dialogu a využít čas. Prostě nemůžeme dál čekat, protože ten čas Varšava jenom využívá. Děkuji za FDD, paní Wimberg. Děkuji. Slyšeli jsme tady dnes hodně a musím říct, kam to všechno míří. Doporučení komise vypadá rozumně, ale situace se vyvíjí rychle. Tlak na Polsko, no já nevím, polské problémy by si měli vyřešit Poláci v Polsku. Otázka tedy je, kde je nějaká hranice. Myslím, že jsme zašli moc daleko. Souhlasím s předchozími řečníky z Polska. Děkuji. Pan místopředseda naznačil, že vyslechne ostatní řečníky rovněž, protože všichni byli disciplinovaní, drželi se časového limitu, takže budeme-li tak pokračovat, dostanete se na řadu všichni. Takže Teď Barbara prosím. mám wrażenie, že ne všichni vědí, že. Pane předsedo, já si myslím, že ne každý si je vědom faktu, že Evropský parlament v roce 2005 rozhovor, rozhodl, že první srpen je den solidarity a svobody, aby se připomněl polský příspěvek ke svobodě a demokracii. Je to tedy e, důležitý den nejenom pro Polsko, ale pro Evropu tento 31. srpen. A toto léto dokázalo, že naše společnost chce být svobodná a podporuje myšlenku solidarity. Podpora evropských myšlenec, myšlenek v Polsku neupadá. Desetitisíce lidí vyšly do ulic ve 250 městech, aby bránili nezávislou justici. Nejde o nějakou práci, o důchody nebo něco takového. Všichni lidé, kteří šli do ulic, to učinili, aby protestovali proti změnám polské demokracii. My nechceme, aby demokracie byla pouhou fasádou, ale bohužel polská vláda neustupuje a nepřichází s žádnou konstruktivní cestou, jak napravit situaci. Naopak eh, odmítla pozvání do Bruselu k rozhovorům. Takže, pane předsedo, když tohle všechno zvážíme, tak nemyslíte si, že Jaroslav Kačinský, protože to byla jeho myšlenka reformovat tímto způsobem justici, chápe závažnost situace, hlavně co se týká vztah k e, vztahu k EU. Myslíte si, že vůbec chápe, co se děje? Možná by bylo efektivnější, kdybyste se s panem Kačinským sešel eh, osobně. Možná, že by to bylo efektivnější než setkání s jakýmkoliv ministrem té vlády. Pan Bony. Eh, I will speak Polish. Budu hovořit polsky. Dnes slavíme výročí události z roku 1980. Byl to Lech Valenca, kdo podepsal dohodu a teď ho polská vláda zcela přehlíží. Ale byla to solidarity, byl to Valenca, kdo přinesli Polsku nezávislost a demokracii. Dnešní vláda používá slogany solidarity, ale cílí ke zničení demokracie směřují k odchodu nebo k vyloučení Polska z EU. Já vám, pane Timmermance, velmi děkuji za trpělivost, jakou máte s polskou vládou a děkuji za to, že se stále věnujete situaci právního státu v Polsku. Nejste sám, pane Timmermansi. Miliony Poláků sdílí vaše obavy a ty desetisíce lidí, kteří vyšli do ulic během července, také sdílejí vaše obavy. Bylo tam spoustu mladých lidí, kteří chtějí bránit ústavu, nezávislost soudů a soudců. Měli jsme skvělé akce jako řetězy světla v mnoha městech ty řetězy se konaly v desítkách menších měst. Otázka zní, jak budete pokračovat eh, s ohledem na polskou reakci nebo nereakci, s ohledem na to, co se stalo v roce 2015. Otázka ústavního soudu a jeho nezávislosti, protože bez toho nemůžeme mít nezávislá posouzení. Takže využijete článek 7 odstavec 1. Další otázka, jak byste komentoval reakci ministra zahraničních věcí, který spochybňuje kompetenci Evropské komise k zajištění vlády práva v jakékoliv zemi. Myslíte si, že komise bude činit nějaké další kroky, že se obrátí na Evropský soudní dvůr, že zastaví tu proceduru pro porušení práva, co se týká organizace řádného soudnictví. Dámy a pánové, když eh, využíváme solidaritu a křičíme v ulicích, že není svoboda bez solidarity, tak dnes bychom měli volat, že není svoboda bez právního státu. Pan López Aguilar, dvě minuty pro každého, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Mnozí v našich řadách od roku 2008 upozorňují na to, že se nejedná o krizi ekonomickou a finanční, ale že se jedná o krizi politickou a krizi hodnot. A parlament vidí, že se vracíme zpátky k nacionalismu. Částečně to je ještě posilováno volebními zákony, které případnou většinu ještě zvětšují po vyhlášení výsledku. A teď tedy máme vládu, které, která je proti evropské jednotě. Vy jste hovořili o tom, že se budete obracet na politiky, no jakoby tato provinění nebyla od samého počátku politická. Hovoříte o obětech, jako by to snad um, nebylo dobré pro Benátskou komisi a další instituce, nezávislé instituce, nebo třeba Evropské združení ústavních soudů a justičních rad. Tady se říká, že tahle reforma justice je proti duchu EU a porušování ústavnosti a demokracie je třeba stále kritizovat. Mnozí v tomto parlamentu jsou připraveni vás podpořit. Ano, eh, řízení pro porušení smluv může trvat měsíce a článek 7 Víme, že je velmi, velmi nepravděpodobné, že bude využit s ohledem na tu proceduru a na to, že asi nebude dostatečná většina, která v radě musí být. Ale rozhodně vás budeme podporovat. Uh, takže bezprostředně teď začít řízení pro porušení smluv, ale také článek 7. To jsme požadovali už vždycky. Takže od okamžiku, kdy se v EU objevily tyhle takzvané reformy, které ale v podstatě jsou regresivní, a polská reforma je jenom jedním smutným příkladem z toho. Děkuji. Děkuji, pane Timmermansi, za vaše nekončící úsilí najít nějaké řešení. Myslím, že naše dnešní poselství by mělo mít, bylo být zcela jasné. Polská eh, vláda se snaží nabourat soudní nezávislost a principy právního státu ve své zemi. My bychom měli být zcela jasní, my budeme bojovat až do samého konce, protože vláda rezignovala a začala tu demontáž toho všeho, v co my věříme. Jako vždycky, když eh, se spochybňují lidská práva, tak se vrací, obracím k literatuře a myslím, že jsem našla, co udělat a já vám to přečtu, budu citovat Gombrovice, řekl. Žádná důvěra v ideologii, doktríny a instituce. Já jenom stojím na svých vlastních nohách, ale byl jsem Polák, polský Polák, žil jsem v Polsku a proto jsem se musel podívat do hlouby místa, kde nebylo polského už nic, ale bylo tam všechno pouze lidské. Myslím, že tohle je citát, který by si měl přečíst každý, kdo se zabývá dnešní situací. Prostě lidské. Co to znamená? Tyhle instituce spolu s komisí udělají, co bude možné. A to by mělo být poselství polské vládě. Tam, kde oni selžou, tak my to zvládneme. Děkuji, pan Engou. Děkuji, Klode. Zajímavou věcí se mi zdá být, že Evropané a my, Evropský parlament, máme e, stálou úctu k tomu, čeho solidarita dosáhla, zatímco současná polská vláda respektuje solidaritu jenom do té míry, pokud e, se jí to hodí pro její projekty. Polské orgány dnešní doby spochybňují legitimitu. Tahle vláda byla zvolena ve volbách, kde se účastnilo 50 lidí, 37 z toho pro ní hlasovali, což je tedy podstatě třetina, to znamená, ta vláda se dostala do úřadu eh, touto cestou a myslím, že ti, kdo je nevolili, by neměli být v eh, bráně jako rukojmí. Pane místo předsedo, problém, s nímž se teď potýkáme, je problém, který se v podstatě rýsoval už od začátku a něco podobného bude v Madar- Maďarsku. Rozdíl je, že Maďaři aspoň dělají, jakože se s námi baví. Zatím co polská vláda se o nás prostě nestará. Polská vláda v tuto chvíli prostě nejeví zájem. A problém je, že není pak možné pokračovat v dialogu. Já si myslím, že je rozumné využít všechny možnosti dialogu, které existují, ale pak zůstane jediná věc. Vím, jak je to těžké s implementací článku 7, ale pokud nevyužijeme tento jediný poslední prostředek, který nám ještě zbývá, tak si myslím, že úplně stejně můžeme říct, že budoucí debaty o právo státa, vlády právního státu vlastně není třeba brát vážně. My tedy máme tohle jediné, tohle jedinou variantu. Aktivujte ten článek, aktivujte to spolu s námi a s radou a my vám pomůžeme. Já jsem si jist, že na to, to konkrétní sdělení komise nepochybně zareaguje. Další je pan Pajlen, prosím. Myslím si, že stanovisko komise je pozoruhodné, protože no, ona se tady projevila jako strážkyně smluv a já bych si to tak přál i v dalších oblastech. Je to velice pozitivní, jasná pozice, věcná pozice s jasnými požadavky. Polská vláda žije bohužel v paralelním světě. A tady e, je boj e, iliberalismu a e, jde o historii, ale ne o věci, které, za které demonstrují lidé na ulicích v Polsku. Je politování hodné, že někdo vnímá věci úplně jinak, než jak bychom o nich měli diskutovat. A Jde o to, že každý členský stát je součástí společného právního systému, máme tady společné aky, máme kodaňská kritéria a e, všichni členové se pod ně podepsali a o to jde a proto nám nesmí být jedno, co se v Polsku děje a co se stalo v létě. Polsko je důležitou součástí Evropy, je to velmi významná součást Evropy a bez Polska by Evropa byla torzem. Je důležité, abychom poselství lidí na polských ulicích vyslyšeli a abychom udělali vše pro to, abychom Polsko udrželi v Evropě a proto vítám to stanovisko, eh, kdy se snažíme s nimi vést dialog a eh, to, o čem hovořil pan eh, místopředseda, to je velmi důležité, jeho výzvy jsou velmi důležité, ale zkrátka existují momenty, kdy druhá strana dialog odmítne a musí existovat nějaký bod, ze kterého již není návratu, kde už nelze jinak. A já mám dojem, že k tomuto bodu se pomalu blížíme. Potom budeme možná muset vynést i kartu článku 7 i v zájmu toho, eh, co by se jinak mohlo stát i v jiných členských zemích. Mr. Četovský, please. Pan Čedovský, prosím. Mr. Timmermans, for your... Děkuji vám, pane Timmermansi, za vaše nasazení, zapojení. Váš projev byl skutečně excelentní. Neříkám to, protože jsme přátelé, ale proto, že velice eh, respektuji vaše slova a také mám eh, velkou úctu k tomu, eh, jak se snažíte pochopit polský lid. Z mého pohledu je velice důležité pár, říct pár věcí. Já jsem byl velice nešťastný ze situace v Polsku letos letos v létě, tak jak jsem ji vnímal. Viděl jsem, že polská vláda skutečně a mohu být eh, hrdý na to, či myslel jsem si, že mohu být hrdý na to, že je polská vláda součástí eh, jako eh, vláda Polska Vyšegrádské skupiny, ale nemohu být na to hrdý. Byl jsem proti sankcím, ale teď, když hovoříme o solidaritě, o solidarnosti. A když hovoříme o 80. letech minulého století, tak eh, já mohu tady polským kolegům eh, říct, že jsem z bývalého Československa a my máme prostě eh, jiné zkušenosti s Polskem. 23. srpna 1968 k nám polská armáda prostě provedla invazi. Polští vojáci zabili řadu Čechů na, na ulicích českých měst a E, já e, prostě mohu oslavovat e, rok 1980, ale nemohu oslavovat rok 1968, protože pokud ztratíme demokratické principy, pokud přijdeme o možnost vést dialog, tak to skutečně bude situace, Eh, kdy eh, už polská vláda se vlastně dostane za hranice demokratických principů. Eh, paní Gio, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem vám chtěla, pane Timmermansi, poděkovat za vaši činnost, velice odhodlanou, eh, usilovnou činnost eh, eh, pro respektování právních norem právního státu ve, vše, ve vší té komplexnosti, která je provází. Řadu z toho, co řekli kolegyně a kolegové, sdílím ohledně rizik, která teď v Polsku vnímáme a naše sdělení musí být velice jednoznačné společné sdělení našeho Evropského parlamentu. Musíme se zasadit o e, právní stát. Mám otázku obecnějšího rázu ze své strany. E, byla jsem v Polsku před několika měsíci a byla jsem velice, e, ve velice jsem vnímala polskou občanskou společnost, Poláky jako takové, jejich postoj k demokracii, k, k členství v Unii a velmi se těším z toho, toho, že tady dochází k velké mobilizaci eh, polské, eh, polského občanstva a nad rámec diskuze o právních nástrojích, které máme a dalších nástrojích, které máme, tak bych eh, chtěla vědět, jak vnímáte ten vztah Poláků eh, k našim myšlenkám, k našim evropským hodnotám a co si myslíte, že z toho vyplývá. Děkuji, paní Intervelt je další, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také poděkovat panu komisaři. Vítám jeho slova a nepochybně bych uvítala ještě více jakoukoliv, eh, eh, jakékoliv kroky, které by vedly k znovu nastolení právního státu v Polsku. Prostě eh, právní normy, právní stát musí být ve všech, nastolen ve všech našich zemích, ale měli bychom se v tomto směru snažit i o širší oblast. A v článku dvě našich smluv je to tak, také formulováno. Je to součást kodaňského procesu. Polsko to dobrovolně podepsalo. Máme toto ve svém poslání. Je to prostě plný článek, ten článek dvě, který má skutečný obsah ve smlouvách. Všechno z něho vyplývá. A já se domnívám, že tady nejde pouze o E, prosazování smluv, ale jde také o ochranu e, práv polských e, občanů, protože jejich práva jsou pošlapovávána. Nejde pouze o oblast soudnictví, ale je tady také otázka eh, žadatelů o azyl, je tady otázka kácení eh, chráněných pralesů, je tady otázka žen, práv žen, pozice sdělovacích prostředků, nevládních organizací, svobody projevu, svobody eh, akademické obce, svobody schromažďovací, je tady prostě systematický, systematické směřování k pošlapávání těchto práv. My samozřejmě doufáme, že komise navrhne použití článku 7, ale myslím, že náš parlament by měl také přijmout usnesení. Měli bychom na sebe vzít odpovědnost jako Evropský parlament a za druhé vytvoření mechanismu podle článku 7 bylo e, e, výsledkem toho, že se v Rakousku dostal k moci Haider a jeho strana, tak já doufám, že tato situace v Polsku e, také povede k vytvoření mechanismu, který navrhne tento parlament. Nejde o to, že bychom byli vedeni krizí či něčím jiným, jde o objektivní přístup. Doufám, že nás podpoříte, tak jako podporujeme my vás, pane místopředsedo. Další je paní Gomez. Já jsem ze země z Portugalska, které nepošlápává vládu eh, práva, ale bylo eh, mu vyhrožováno finančními sankcemi, včetně pozastavení strukturálních eh, fondů, protože prostě se eh, nedrželo eh, nařízení, které navíc bylo eh, shledáno kontraproduktivní. V Polsku hovoříme o pošlapávání právních norem právního státu vážným způsobem, zásadním způsobem. Ohledně jde o nezávislost soudnictví, jde o základní lidská práva, především žen. Když hovoříme o rovnosti genderu, tak právě o tom je tady otázka uprchlíků, kteří jsou odmítáni a samozřejmě nic z toho by, eh, kdyby eh, se eh, toto vlastně eh, nic by se patrně nestalo, kdyby tady vlastně nedošlo k situaci v Maďarsku, která je také v řadě ohledů obdobná. Takže já jsem velmi ráda a podporuji to, že komise nakonec jedná v oblasti Polska. Možná, že eh, nemusíme dojít až ke článku 7, ale komise musí být eh, odvážná a musí pozastavit Eh, strukturální fondy. Eh, Polsko z nich velmi, velmi těží, velmi dobře těží pro dobré účely, ale pokud není dodržována E, zásada právního státu, tak strukturální fondy musí být pozastaveny až do té doby, než zase právní stát e, nastane. Doufáme, že komise bude v tomto směru dost odvážná a statečná, bude to určitý test. Tady nejde o e, Polsko jako takové, jak řekli někteří kolegové, nejde pouze o Polsko. Tady jde o právní stát, o základní zásady a normy v Evropské unii, o muže a ženy, kteří stáli pod vlajkou solidárnost v Gdansku před mnoha lety. Pro ně to také musíme udělat. Pan Ježek, prosím. Děkuji, pane předsedo. Rád bych odpověděl těm kolegům, kteří hovořili o možná nadměrném tlaku eh, vůči Polsku. Polsko eh, samozřejmě je stranou Lisabonské smlouvy a tam jsou určité povinnosti, pravidla a postupy, pokud pravidla nejsou dodržována a Evropská komise pouze tato pravidla dodržuje, dodržuje tyto postupy, dělá svou povinnost. Samozřejmě, že někdo tím není nadšený, ale musíme si s tou situaci vyřešit a přitom tady máme jiné naléhavé otázky, kterými bychom se měli zabývat. Jak tady bylo eh, zmíněno, není to pouze polská záležitost, protože máme společná pravidla, společné hodnoty a jak říkal pan místopředseda, polské soudy eh, řeší případy, které souvisí eh, s celou Evropskou unii. Máme společný eh, trh a mělo by to být řečeno naprosto jednoznačně a nahlas. I z tohoto důvodu nezávislost polských soudů nemůže být ohrožena. Já se ovšem obávám, že v Polsku se děje něco, co, je ještě, eh, co má ještě větší rozměry a polská vláda eh, se nechce příliš pouštět do eh, oficiálního dialogu s Evropskou komisí a s Evropskou unii. A um, v tomto ohledu, pokud jde o mm, ta řízení, tak bych chtěl vyzvat, aby byly navázány a, Eh, navázána spojení s polskými kolegy a aby byla snaha ty věci v dialogu společně vyřešit. Hm, děkuji. A paní Luňáček. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla panu místopředsedovi Timrmancovi poděkovat za to, co on i komise dosud vykonali. A chtěla bych ještě jednou uh, Eh, poblahopřát polskému lidu ehm, k ehm, tomu povstání, které začalo v roce 1980 a tehdy pod ehm, pojmem Solidarnost. Eh, byl to velký boj a touha po svobodě, naděje, v pra, naděje, naděje právního státu, nezávislost soudu, svobody médií. To je něco, co v jiných částech Evropy eh, jsme velmi oceňovali. Uh, Eh, že se to v Polsku děje a že se tam bojuje za svobodu. A teď jde také o svobodu a práva eh, svobodná. A to, eh, že Poláci v takovém počtu vyšli do ulic, znamená, že oni také v tomto počtu požadují právě svobodu, protože tady jsou ohroženy evropské hodnoty. Právní stát, který je základem svobody, je ohrožen. Uh, a nezávislost soudnictví, jak tady již zasnělo, je klíčovým aspektem. Pan místopředseda, eh, pane místopředsedo Timmermans, já bych byla ráda, kdybyste se k tomu ještě vyjádřil jasněji. Tady dochází k systematickému porušování evropských hodnot a právního státu. A Polsko, polská vláda tady vlastně eh, naprosto eh, překračuje tu zásadu rozdělení mocností. Eh, moci. A eh, je omezená i svoboda médií, práva žen a z oblasti eh, životního prostředí. Tady, tady se vlastně i nadále kácí ten prales, který by měl být chráněn. A pokud komise v tuto chvíli spustí článek 7, tedy pardon, pokud ho nespustí, tak přijdeme o důvěryhodnost ve společné unii interně, ale i oproti sousedním zemím, které očekávají, že to, co my po nich požadujeme v postupu eh, přístupu, přístupu do Evropské unie, že to budeme eh, i nadále prosazovat uvnitř Evropské unie. Pan Fojc. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážení kolegové, Pane Timmermans, vy jste říkal, že politicky jsme neutrální, pokud jde o právní stát. Ale kdo vám to má vlastně věřit po dosavadním vývoji situace? Hovořte přece přímo, řekněte, upřímně, co si přejete. Komise a vy již po měsíce ovlivňujete veřejné mínění v Polsku, snažíte se eh, vlastně podporovat opozici a tím se vlastně obracíte proti většinové vůli polského lidu. Já si nepamatuji, že by eh, tato vláda byla zvolena v nedemokratických volbách v Polsku Eh, panují svobodné volby, kde mohou strany nezávisle kandidovat. Řekněte přece, oč vám jde ve skutečnosti. Hovořte jednoznačně. Neboli vám jde o to, abyste uh, narušil národní státy a o to vám jde i v Polsku. Vám nejde o stromy, které jsou tam káceny, ale jde vám o to, že Polsko provozuje migrační politiku, Eh, která se nelíbí komisi ani dalším stranám v Evropě tak, eh, jak by si to přáli. Ale existují ještě země v Evropě, které jsou svobodné, které vyplynuly ze svobodných eh, voleb, jsou suverénní a vystupují za eh, většinu obyvatelstva. Já v každém případě nesouhlasím se, zří, se spuštěním řízení proti Polsku, protože já k tomu nevidím žádný důvod. Na rozdíl od Německa, mé země, je Polsko svobodnou zemí, suverénní zemí, která sama rozhoduje o osudu a budoucnosti eh, svého lidu. Děkuji. Eh, Ehm, my tady samozřejmě eh, respektujeme všechny pohledy. Eh, já jsem říkal, že tady budeme mít také některé eh, poslance, které nejsou členy výboru LIBE ale abychom jim dali prostor a abychom měli také prostor na, pro odpověď pana předsedu, prosím ty, kdo nejsou členy výboru Libe, aby se drželi jedné minuty. Je to přijatelné pro vás? Souhlasíte s tím? Dejte mi prosím znamení, protože jinak bychom neměli dost času na odpověď. Prosím, držte se té jedné minuty a e, slovo má pan Černecký. Děkuji, pane předsedající. Po pierwsze zwracam uwagę, Děkuji. V první řadě eh, bych chtěl říci, že v roce 2008 Evropská komise, eh, když odpovídala na doto, dotaz polských soudců, eh, potvrdila, že se nebude vměšovat do interních soudních záležitostí Polska, ale nyní to děláte, takže vlastně uplatňujete dvojí měřítko. Um, Vněšujete se tedy takto do věcí státu Evropské unie a mezi eh, i některými kolegy a jejich zeměmi jsou, nebo jsou tady kolegové ze zemí, kde vlastně mají identická ustanovení jako v Polsku. A mám také pocit, že v tomto sále nehovoříte o faktech, ale o mýtech, pokud jde o situaci v Polsku. A závěrem se mi zdá, eh, že někteří z vás vyčítají Polsku, že nepřijímá, nepřijímá eh, uprchlíky. Další řečník. Děkuji. Já bych chtěl zcela nahlas vyslovit, jaká jsou očekávání polské společnosti chtějí důstojný život, práci, eh, důstojnou, um, důstojný plat a bezpečnost a také eh, svědomí. 80 obyvatel Polska ví, že Polsko v EU a v NATO, to je naprosto nutná podmínka pro to, aby život v Polsku byl důstojný. Polská vláda v současnosti pracuje eh, jde cestou konfliktu, chtějí eh, budovat Polsko, a, ale je to cestou konfliktu a konfliktní cestou, pochybnou cestou a, a ehm, není posilováno partnerství a Polsko nemůže být vnímáno jako důstojný partner. A um, Tady je třeba, aby zakročila Evropská komise, Lisabonská smlouva byla podepsána a ratifikována um, vládou um, uh, PIS, která byla v té době u moci. A jinak závěrem ještě k otázce sankcí. Pokud nebudou uh, uvaleny sankce, Eh, tak nebude potrestána jedna šestina polského obyvatelstva, ale pět šestin, které si přejí, aby Polsko bylo důstojným členem EU. Další řečnice. Eh, Polsko je demokratickou proevropskou zemí a já nechápu, proč se snažíte tohoto proevropského ducha Polska spochybnit eh, a zvrátit. Připomeňte mi, jaké jsou uh, jaké jsou tady eh, ohroženy hodnoty. Eh, vychá, vše vych, bylo založeno na křesťanských hodnotách a vy nám nyní připomínáte, eh, co řekl Jan Pavel II., že Evropa potřebuje Polsko. Vy hovoříte o solidaritě a já bych vám ráda připomněla, pane komisaři, že hnutí Solidarita bylo vlastně pohřbeno. Tady není solidarita. A pokud jde o soudní systém, tak ten současný systém, ten byl velmi mocný a mocně uh, postupoval proti slabým. A lidé museli opouštět své domovy, protože tady situaci zneužila občanská platforma. Komisař řekl, že nebylo v pravomoci komise hájet tyto děti. To, co tady e, říkáte, to vlastně ukazuje, že podporujete levici. Colleagues up to no- Zatím jsme a jste byli velice disciplinovaní, prosím, držme se toho dál. Budete-li všichni hovořit minutu, dostane se na všechny, pokud ne, budu muset seznam proskrtat. Takže pan Karsky. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že tahle debata by měla být pravdivá, proto nechápu to, co řekl pan Timmermans. Chcete-li hovořit o reformě soudnictví, měli byste vzít na vědomí jednu věc. Nebylo nabídnuto žádné řešení, my jsme prostě, které by nebylo už nikde v Evropě. My jsme prostě přijali řešení, které se někde v Evropě již vyskytuje. A vy říkáte, že nechcete, aby polským soudcům volali stranické centrály. Nevím, možná byste mohl o tom hovořit s panem Tuskem. Třeba by vám řekl něco o tom, jak to bylo, když on byl premiér. Když on byl premiér, tak eh, někteří novináři volali soudcům z domovského města eh, pana Tuska, předstíral, že zastupuje Tuska, že si přeje, aby ten, který soudce soudil tu, kterou věc a oni mu to odsouhlasili a ten člověk je stále na svém místě. Děkuji, paní Koževská. Omlouvám se, pane předsedo, ale já jsem proti tomu, aby ta sou, tato schůze pokračovala tím, že nečlenové výboru Libe budou urážet nebo vyprávět své prapodivné historky. Ano, mohu s vámi trochu souhlasit. Takže raz, dva, tři, čtyři, pět řečníků není členy Libe. Děkuji všem, kteří hovořili a nejsou členy. Myslím, že jsme flexibilní. Podle pravidla 206 zbývá nám 15 minut. A já slovo dostanu? Mohu hovořit? Pokud posloucháte, co jsem řekl, hovořilo pět, čl- pět nečlenů výboru Libe, takže teď dám slovo panu Timmermansovi, aby reagoval na to, co zde bylo řečeno. Děkuji, pane předsedo. Všichni poslouchali, co jsem řekl? Teď bude hovořit pan první místopředseda komise. Prosím. Pane předsedo, Um, I'm not, take, I'm not taking your point of order. Mr. Vice President, just go ahead. Pane místo předsedo, prosím, pokračujte. Já musím říct, že sedím vedle pana Angelveského, nechápu, proč eh, jste odmítl dát slovo kolegovi. Já teď eh, prostě eh, chci uplatňovat pravidlo 206 tak když hovoří místo předseda komise, tak přestaňte prosím hovořit vy. V roce 1980 jsem byl student a velice živě si pamatuji, jak jsem sledoval Lecha Valencu, který podporoval společné evropské hodnoty. Velice živě si pamatuju, v 80. letech jsem byl student, pak jsem byl v armádě a viděli jsme, jak je to s rozdělením Evropy a že se chýlí ke konci. Měli jsme tenkrát pocit, že to tak je na věky ale pak se objevila Solidarita, Charta 77, kteří stále podporovali myšlenku nerozdělené Evropy. Bez nich by mohla by být Evropa rozdělená do dneška, možná podle jiné linie. Bez ohledu na to, kdo je dnes u moci v Rusku, nebo byl včera, jim se zamlouvala rozdělená Evropa a zamlouvala by se jim rozdělená Evropa i do budoucnosti. My jsme budoval, bojovali za jednotu Evropy, jednotu Evropy opírající se o společné hodnoty, o právo, evropská jednota opírající se o respekt právo, respekt k podepsaným a ratifikovaným smlouvám, které ratifikují suverénní parlament. A když žijeme v těch smlouvách, tak je povinností komise zajistit, aby členské státy respektovali smlouvy, které podepsali a ratifikovali. Tato komise bere tuto svou povinnost vážně, i když to politicky je možná velmi obtížné. Já se na tom, že dnešní Polsko je suverenější a svobodnější a jeho hranice jsou daleko bezpečnější, než tomu bylo po staletí v minulosti. Možná tisíc let Poláci nebyli tak svobodní při rozhodování o svém vlastním osudu. Polsko bylo posouváno na mapě Evropy kdyby Německo bylo mocné, tak by Polsko bylo 300 kilometrů východněji, kdyby Rusko bylo mocné, bylo by o 300 kilometrů západněji, ale prostě Polsko je tam, kde je. A nemohu akceptovat, když lidé říkají, že Evropská unie bere Polákům suverenitu. Nikoliv. Vede to k suverenitě Polska, jakou Polsko po staletí nemělo. A to je dobré pro všechny z nás. A já, já si za sebe neumím představit úspěšnou Evropskou unii bez prosperujícího a plně integrovaného Polska uvnitř této olie. Když hovoříme o právním státu, hovoříme o osudu Evropy. Nejde tady vůbec jenom o Polsko. Chci to říct, jako základní věc, protože to je věc, jak já vnímám tu situaci, jak vážné to pro mě je. A ti, kteří říkají, že komise dělá všechno špatně, tak dovolte, abych vám připomněl, že úplně sdílíme stejný názor jako třeba Benátská komise, která dělala svou analýzu na žádost polské vlády takže polská vláda požádala o tu analýzu, analýza se jim nelíbila, oni se rozhodli, že ji budou tedy ignorovat. Pokud tedy říkáte, že komise ničemu nerozumí, tak prosím, vemte na vědomí, že v tom nejsme sami. A také prosím, vemte na vědomí, dovolte, abych to jasně zdůraznil, že když hovoříme o této otázce, hovořili jsme o ní na radě v květnu, a to se někdy přehlíží, že velká většina členských států podpořila stanovisko komise. Není to jenom komise sama o sobě a parlament tady měl naprosto jasno. Tedy tři instituce dělají, co mohou, aby pomohly Polsku vyřešit tuto situaci. Slyšeli jsme odpověď polské vlády, ale Prosím, abyste neakceptovali ten názor, že jiné země mají podobná řešení. Ono tomu tak není. Není ani jeden členský stát, kde ministr spravedlnosti může libovolně vyhodit soudce bez nějakých stanovených podmín, zastanovených podmínek. Prostě vyhodit soudce nebo zaměstnat soudce. No, když se tohle dostane jako předmět na pořad jednání, tak někdo řekne, no to přece není možné, tak prosím, podívejte se do toho textu. Celá věc se má tak. My jsme napsali doporučení velmi podrobná. Polská vláda nám během léta poslala dva dopisy, kdy chtěla vyjasnění. My jsme na to okamžitě reagovali a to vyjasnění jsme poskytli. Držme se prosím toho textu a uvidíme, co bude dál. A co je pro mě zajímavé, možná lehce ironické, je neustálé požadování respektu. Já si myslím, že jsme přistupovali s respektem, ale v podstatě tému respektu se nedostalo patřičné odezvy. My jsme otevřeni k dialogu a mně je jedno, jestli mě osobně napadají, že jsem hloupý, nekompetentní a tak dále. Já jsem tady kvůli dialogu, protože ta věc je tak důležitá pro budoucnost Evropy. Ale objeví se okamžik, kdy se budeme muset vybrat zda to necháme plavat, protože je to politické moc složité, anebo zda využijeme všech nástrojů, které se nabízejí. A jsem tady dnes proto, abych vám řekl, že není možné to nechat plavat, protože je to moc politicky ožehavé, protože dopad pro Evropskou unii jako takové když se začíná spochybňovat dělba moci, tak to riziko je příliš velké a komise využije všechny nástroje, které má k dispozici, v případě, kdy je ohrožena dělba moci. Jak jsem řekl už v úvodu, a někteří se na to ptali, tak chci, aby bylo naprosto jasno v téhle věci. Nejenom principiální otázka právního státu, ale celé fungování EU ve všech aspektech. To všechno závisí na nezávislosti soudnictví a na jasné dělbě moci. Pokud tohle někdo spochybňuje, musíme reagovat a pomoci členským státům, aby se nedali na toto z cestí. To je jádro pudla toho, co se dnes probírá. Budu hovořit stejně jasně i k jiným věcem. Nakonec jediný, kdo může rozhodnout o osudu polského národa, jsou Poláci. My to nemůžeme udělat. Nikdo z nás nemůže. Ale co můžeme a co musíme udělat, co jsme povinni udělat, je říct, že smlouvy, které byly podepsány a ratifikovány členskými státy, jsou-li porušovány, tak my se musíme ozvat a poukázat na to porušování. Já si myslím, že by to bylo neplnění povinností komise, kdybychom na to neupozornili. Je to má povinnost a já to proto dělám. A dovolte tedy, abych řekl, aby bylo jasno, protože tady byly snad pochybnosti. To není osobní věc. Když tady hovořím, tak hovořím z pověření komise. A komise je v tomto bodě jednotná. A když hovořím, tak hovořím také na základě toho, co si myslím, že si myslí v mnoha členských státech. Já po té, co jsem vám naslouchal, tak mám pocit, že hovořím i jménem většiny Evropského parlamentu. Děkuji vám. Děkuji, pane první místo předsedo. A tato důležitá záležitost eh, bude dále předmětem jednání eh, koordinátorů. Děkuji vám, poslankyně a poslanci, za vaši disciplínu. Je jasné, že léto je za námi a práce začíná. Budeme pokračovat v našem programu. Um, kolegyně, kolegové, ti z vás, kdo odcházejí, prosím, ať tak učiní potichu. Máme před sebou další body programu. Děkuji za klid v sále. Prosím, můžete uh, technickou minutu? Dobře, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já nechci spochybňovat vaše právo eh, nějakým způsobem ten seznam upravovat, ale řekl jste, že všichni poslanci a všechny poslankyně v výboru Libe si vzali slovo. Chci vás jenom upozornit na to, že profesor Krasnobenský požádal o slovo jako první úplně hned z kraje a slovo nedostal. A byl bych rád, kdybychom tady také dodržovali určitou rovnost a to počítám i možnost vzít si slova, aby tady existovalo rovné právo pro všechny i v této oblasti. Předseda, děkuji za technickou připomínku. Vzal jsem pět eh, řečníků z eh, jiných výborů, než je výbor Libe. Myslím, že to bylo rozumné a to také umožnilo dostatečný čas pro prvního místopředsedu, aby si mohl uh, připravit odpovědi a důsledně, důkladně odpovědět na všechny otázky a myslím, že to tak bylo prostě v pořádku. Děkuji ještě jednou za vaši technickou připomínku a teď máme na sebou E, před sebou další, další bod. Takže e, výbor INTE přichází se zprávou z vlastní iniciativy. E, je to paní Maria Tyšovská z ALDE a Libe v září bylo rozhodnuto, že Libe také připraví stanovisko. Digitální obchod je závažné téma, bere to také ohled na otázku ochrany údajů a tak dále. Je to dobře načasovaná záležitost. Uzavírají se dohody o obchodu s Japonskem a dalšími zeměmi. Je tady jednání z VTO o digitálním obchodu, takže Angelika Mlinár, naše zpravodajka, má teď slovo, aby nám aktuálně představila vývoj v této věci. Prosím, předložte váš, prezentujte váš návrh stanoviska. Děkuji po této eh, velice emotivní eh, rozpravě k předchozímu bodu. Se vracíme do našeho normálního koryta věcí. Je tady, jde tady o transfer údajů přes hraniční transfer. Je to součást každodenních operací všech eh, podniků různé velikosti. Digitální toky prakticky neexistovaly před nějakými 15 15 lety, ale teď představují velký vliv na růst HDP než ten staletý obchod e, s zbožím. A tato změna samozřejmě radikálně ovlivňuje koncepci e, obchodních výmět, e, výměn. Je tady prostě mnohem větší tok zboží a služeb, tři čtvrtiny ekonomiky EU toto zaujímá. Vnitrostátní legislativa Eh, čím dál tím víc reguluje digitální ekonomiku a mezinárodní pravidla a dohody by také měly držet tento eh, krok s tímto vývojem. Je to výzva pro nás eh, jako Evropskou unii, jako komunitu hodnot a zároveň velká příležitost, abychom mohli ustavit ty nejvyšší možné standardy napříč světem. Takže tady nemůže existovat začlenění eh, toku dat do obchodních eh, dohod, aniž by eh, nebyly zohledněny otázky kolem ochrany údajů, které zatím v těchto dohodách vůbec se nevyskytovaly. Naše aký v této oblasti už umožňuje vilný tok údajů a je jasně stanoveno, jaká míra ochrany musí existovat i s třetími státy takzvaná adequacy decision a také pravidla existují pro mezinárodní obchod. Jsou tady ještě další dvě možnosti pro zjednodušení e, přenosu digitálních údajů. Samozřejmě se musí také zohlednit otázka ne odůvodněných eh, kroků a unijní pravidla o eh, transferu údajů mohou za mezit eh, zpracovávání údajů v třetích zemích, pokud tam nejsou dodržována ta pravidla E, jako jsou e, ta naše. Stručně řečeno, a abych se dostala k závěru, prosazováním vysokých norem ochrany údajů a o zjednodušování obchodu by měly být dvě věci, které by ideálně měly jít ruku v ruce. Mám dvě otázky k ochránci e, údajů evropskému. Za prvé, jaká je podle vašeho názoru nejvyšší možná míra ochrany v těch mezinárodních eh, smlouvách eh, transferu údajů a pak jaký je vztah, vztah mezi eh, tokem dat a takzvanými adequacy decisions předseda. Máme tady některé stínové zpravodaje, nejprve tedy za EPP, a vy, e, pana Radeva, zastupujete dobře. Děkuji, pane předsedo. Jak jsem řekla, e, jsem tady místo našeho stínového zpravodaje pana Emila Radeva, který se domnívá, že nové technologie a digitalizace e, vlastně ovlivňují každý aspekt našeho života, náš osobní každodenní život, náš, naše podnikání, toky dat, se v posledních letech obrovsky rozšířily, dokonce i s globálním tokem, se snížením globálního toku zboží a služeb v důsledku krize, když kleslo, tak to tok dat neovlivnilo. Celá řada stávajících obchodních pravidel ovšem toto nezohledňuje. Některé země mají, prote, mají ochranářské, eh, ochranářská omezení, Eh, dochází k dezintegraci, eh, což samozřejmě není dobré pro evropské podnikání. Eh, volný, svobodný obchod, vilný tok údajů je prostě klíčový pro další rozvoj ekonomické, roz, ekonomické činnosti Unie. Musíme samozřejmě dodržovat vysoké normy a co je důležité, je, musíme umožnit Unii, aby prosazovala globální pravidla, která by respektovala eh, a prosazovala digitální pravidla v různých mezinárodních fórech a to na základě našich eh, požadavků. Musíme vytvářet předpoklady pro eh, důvěru a dále diskutovat s mezinárodními partnery o možných adequacy decisions. Závěrem se náš stínový zpravodaj domnívá, že je důležité, abychom i nadále pokračovali v diskuzi na evropské úrovni a e, těší se na další spolupráci se, s navrhovatelkou a dalšími stínovými zpravodaji. Dále je tady paní Grapíny za SAD. De la început vreau să spun că mi se pare uh, corect ca... Děkuji, pane předsedo. Od počátku, nebo uh, v první řadě bych chtěla říci, uh, že by asi bylo dobré, aby výbor Libe vydal stanovisko na toto téma, když um, se pečlivě podíváme na smlouvy, o kterých jsme hovořili, zjistíme, že tyto smlouvy prosazují určité hodnoty pro všechny země a také environmentální normy, sociální normy a respektování určitých věcí, lidských práv po celém světě. A náš výbor by se toho měl držet. Potom ještě další aspekt, který bych chtěla zdůraznit. Jak jste říkal, bude uzavřena dohoda s Japonskem. Každá obchodní dohoda ale může být i silným nástrojem pro podporu lidských práv ve třetích zemích, pokud jsou ty obchodní dohody etické, spravedlivé a transparentní. Tady eh, nesmí samozřejmě docházet k znevýhodňování eh, našich partnerů Eh, v takových smlouvách. A pak jsou tady také eh, dohody o rozvojové spolupráci a tam velmi často dochází eh, k pou k porušování lidských práv v dodavatelských řetězcích, dochází k tlaku ze strany velkých podniků na menší podniky a to stanovisko z vlastní iniciativy by tedy mělo mít konkrétní dopad na rozhodování, které bude přijímat Evropský parlament i komise. Objevily se nové problémy v oblasti ochrany spotřebitelů v souvislosti s ochranou dat na evropské i mezinárodní úrovni a musíme vše bedlivě sledovat. My i komise aby byla chráněna základní práva občanů Evropské unie. Ochrana soukromého života, ochrana soukromých údajů, to jsou zásadní uh, věci, které se dotýkají nás všech a víme, že zatím obyvatelstvo nemá důvěru v systémy, které mají chránit osobní údaje. Potřebujeme tedy pravidla pro digitální obchod a přeshraniční toky dat, abychom zabránili ovšem a, eh, nové formě datového protekcionismu a zároveň eh, nebrzdili elektronický obchod, a to i přeshraniční. Je ovšem nezbytné, aby zde byla dostatečná ochrana a eh, systémy pro ochranu. Je potřeba, aby naši partneři respektovali pravidla, drželi se svých závazků a tady samozřejmě existují eh, různé dohody, eh, třeba s Kanadou a všichni členové Evropské unie by měli mít prospěch z těchto obchodních dohod, mm, aby nedocházelo k žádné diskriminaci. A my musíme mít ovšem jasné pozice, pokud jde o nekalou soutěž, o nějaké nelegální dotace a samozřejmě eh, také nesmíme ztrácet ze zřetele korupci, která je skutečnou metlou ekonomik a společností, zejména těch nejchudších. A tady právě mohou být obchodní dohody použity jako nástroj boje proti korupci a chudobě. A um, budeme přispívat ke zprávě a doufám, že budeme dobře spolupracovat se zpravodaji z dalších skupin. EKR, ehm, e stínový zpravodaj pan Dalton. Děkuji, pane zpravodaji, děkuji zpravodaji eh, i stínovým zpravodajům a mám k tomu několik poznámek. Jsem také zpravodajem za výbor eh, IMCO a eh, mě zajímají samozřejmě spotřebitelé, ale zaměřím se na kompetence LIBE. EKR vítá záměr komise usnadnit mezinárodní eh, digitální obchod i práci, kterou již odvedli. Je to eh, velmi rozsáhlá oblast a Evropa je největším exportérem digitálních služeb. Eh, samozřejmě je potřeba mít digitální ochranu, ale musíme být i progr pro, musíme být progresivní a podporovat digitální inovace a podporovat obchod, protože ten přispívá k obohacení všech lidí v chudých zemích i v bohatých. To je důležité pro všechny. Musíme to uchopit za správný konec. Myslím si, že tady jde o to, abychom zajistili eh, naše pravidla ochrany dat všude ve světě a zároveň zajistit svobodný tok údajů. Samozřejmě je potřeba mít dobrá pravidla ochrany nesmíme je oslabit, ale volný eh, tok údajů je také důležitý. To je důležité pro digitální obchod. Eh, mnozí hovoří o tom, že dohody o volném obchodu nejsou eh, nejlepším způsobem, jak řešit volný tok dát a ta rozhodnutí o přiměřenosti. Ona je samozřejmě velmi obtížné změnit obchodní dohodu po několika letech po té, co se změnila legislativa v jedné ze zemí dohody. Ale my si myslíme, eh, že specifické eh, dohody o přiměřenosti jsou tou správnou cestou, na to bychom se měli zaměřit a stejně jako uh, Privacy Shield v USA, uh, ale i něco obdobného ve vztazích s Japonskem a my bychom měli podporovat komisi, aby se zaměřila na uh, dohody o přiměřenosti, tak aby se na tom shodly všechny strany uh, dohod ve světě a můžeme to mm, podpořit i za Libe, pokud je to možné protože jinak hrozí, že ochrana dat bude eh, používána jako záminka, zablokovat obchod, jako netarifní bariéra a Obecně eh, by to poškodilo spotřebiteli podniky, zejména tady v Evropě. A to bychom si nepřeli. A já si myslím, že tady vede cesta k řešení. Komise to již naznačila. Já si myslím, že bychom se mohli tím směrem ubírat. Podporuji v tom komisi a eh, těším se na další práci se stínovými zpravodaji a dalšími. Děkuji. Za zelené. Další řečník. Děkuji. Velmi bych chtěl navázat eh, na to, co tady zaznělo, pokud jde o ochraně údajů i pokud jde o digitální obchod. Já si myslím, že bychom si tady měli stanovit eh, základní principy našeho přístupu k této věci. A ono samozřejmě nejde pouze o bilaterální dohody, ale máme tady i věci související s VTO a je tady širší diskuse o elektronickém obchodu a my bychom za Evropskou unii měli mít jasno v tom, jak k tomu chceme přistupovat. A neměli bychom potom eh, pouze reagovat na návrhy druhých stran, protože tady samozřejmě existují velmi rozmanité přístupy, když se podíváte například na to, jak eh, řešit ochranu údajů, tak eh, Evropská unie samozřejmě má jiný přístup než USA, protože v Evropské unii ochrana údajů je základním právem. A proto plně souhlasím i s tím, co říkal pan Dalton. Pro nás eh, není na místě, abychom data řešili v obchodních smlouvách, protože my bychom se měli snažit eh, dospět k tomu, že třetí země se dostanou na naši úroveň ochrany, tak abychom o tom vlastně vůbec nemuseli hovořit v souvislosti s volným obchodem. Eh, a, ale aby zároveň zkrátka jsme mohli vycházet z toho, že mohou eh, být vyměňovány údaje, protože je zkrátka vše dobře zajištěno. A máme také usnesení v rámci TTIP a, a Thyssen, na to bychom měli navázat a tam jsme řekli, že dohody o přiměřenosti, eh, toto je naše priorita, o to bychom měli usilovat v první řadě a pokud toto nebude dosaženo, tak bychom měli mít eh, jakousi zálohovou pozici, eh, v souvislosti s obchodními smlouvami, ale vždy by tady měla být horizontální klauzule pro ochranu osobních dat, která nemusí být mm, podmínkou pro nebo pod, nesmí to být podmíněno ničím, abychom opravdu měli bezpečnou ochranu, ale eh, zároveň tedy by neměly být ustanovení o datové lokalizaci eh, v jiných partnerských zemích a mm, dnes v souvislosti s pravidly GATS je to tak, že tyto normy o ochraně údajů například eh, by neměly být využívány k jiným účelům, než je ochrana údajů nebo alespoň ne, s takovým záměrem, ne s jiným záměrem, než chránit údaje. A to, to bychom tedy potřebovali ošetřit, abychom vše podchytili. To není příliš kontroverzní, protože na tom se velmi shodneme v usneseních, ale je třeba neustále opakovat, že naše pozice vůči našim obchodním partnerům musí být jasná, aby věděli, že je vše, jak má být. Ana Gomez, další, prosím. Já si nemyslím, že bychom měli být naivní a říkat si, že každý obchod je skvělý obchod a dobrý pro každého, i když je to fair trade. Pokud to není férový, spravedlivý obchod, tak půjde k duhu těm, kdo jsou bohatí a bude ochuzovat ty, kdy jsou chudí. Takže měli bychom přestat s tím nesmyslem, že každý obchod je skvělý obchod. Není. Naším úkolem je regulovat to, aby byl obchod spravedlivý pro všechny, včetně uvnitř EU. A v tomto ohledu dovolte, abych řekla, že opravdu si myslím, že ochrana osobních údajů je nejenom základní právo, ale je to zásadní pro bezpečnost transakcí. Když chceme podporovat obchod, musíme podporovat ochranu údajů, protože jinak nebude panovat důvěra v obchodní transakce. To je opravdu zásadní aspekt. Je to základní lidské právo. Je to pro nás základní právo, ale není to základní právo pro všechny, třeba pro naše americké partnery. Ale má otázka na zpravodaje a na komisi zní, zda můžeme pokračovat v hovoření o tom, že budeme usnadňovat elektronický obchod. To je v podstatě věc která dominuje našemu, naší éře, pokud budeme nadále, kon, nadále ignorovat jako vy e, riziko praní špinavých peněz, které se digitální cestou velice zvyšuje, Není tady hrozba pro spravedlivé zdanění v našich státech? Ano, v podstatě se tady otevírají cesty digitálním obchodem, pokud nejdojde k nějakým omezením a pojistkám. Když se podíváme na bitcoiny a jiné virtuální měny a estonské předsednictví, někdo říká, že tam bude virtuální měna. No co to je, když ne nástroj na praní špinavých peněz a organizovaný zločin? pro defraudaci prostředků při zdaňování, pokud tahle sféra nebude regulována. No a kde jsme my při všech těch řetězových firmách? No můžeme to ignorovat, pokud chceme opravdu usnadnit obchod nebo digitální obchod spravedlivým způsobem? Děkuji, ano. V 11 budeme hlasovat takže mějme to na paměti. A teď pan Lim za EDPS, Evropský úřad pro ochranu dat. Děkuji, pane předsedo. První otázka eh, týkající se práva evropských občanů by měla být eh, chráněna. To zmínili pan Juncker ve zprávě o stavu Unie 2016, kdy řekl, že o ochraně údajů se nedá jednat, protože je to základní právo. Takové obchodní dohody se tím musí řídit. Musíme mít horizontální klauzule, musíme zajistit, že rámec ochrany dat bude vždy a plně respektován. Jsme tedy pro to, aby byla přijímána rozhodnutí, která tomu odpovídají. Můj úřad EDPS má poradní hlas v tomto bodě. Toť první otázka. Druhá, v tuto chvíli se podílíme na různých jednáních. Kontext obchodních jednání. Víte, EDPS tady není e, přibrána, protože mm, v tehdy, pokud tam není Eh, ve hře ochrana údajů. Když dochází k ochraně údajů, která je předmětem, tak pak se na nás obracejí. Ano, teď je to případ vyjednávání s generálním ředitelstvím pro vnitřní věci. Tady EDPS eh, plně respektovala omezenou proceduru ale je to svým způsobem systematické, tedy EDPS nebývá přibráno v případě vyjednavacího mandátu pro obchodní smlouvy. V roce 2010 jsme vydali stanovisko z vlastní iniciativy v kontextu jednání akta na bázi článku 41.2 našeho nařízení a v roce 2012 poté, co návrh akta byl zveřejněn v tisku, EDPS vydalo druhé stanovisko ze své vlastní iniciativy. V poslední době v dokumentu generálního ředitelství pro pro obchod EDPS nebylo přizváno oficiálně v té prvotní fázi, zatím jenom neformálně. Uh, a to jenom proto, že některé členské státy nás upozornily na tyto dokumenty. Myslíme si, že by bylo dobré, kdyby role EDPS byla nějakým způsobem ustanovena pevně tak, aby byla vždy zohledněna ochrana osobních údajů. Teď paní Mlinár. Děkuji vám všem za tuto výměnu názorů. My už jsme měli zkusku všech, koho se to týká. Těším se na spolupráci. Máme tady ještě některé body, ale jak už řekli kolegové, máme zájem o to, abychom měli dobré stanovisko, doufejme přijaté velkou většinou a těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji vám. Dále se budeme věnovat tomuto návrhu 25. září. Lhuta pro pozměňovací návrhy 28. září v 18 hodin hlasování ve výboru INTA 23. a 23. listopadu. V 11 hodin budeme pokračovat hlasováním, do té doby 10 minut přestávka a mějte prosím připravené své kartičky na elektronické hlasování. Děkuji. Colleagues, uh, please uh, take your seats. We'll start in a... Za vteřinku začneme, prosím, posaďte se, vážené kolegyně a kolegové. Pane předsedo, můžeme s tím už nějak začít? Předseda, ano. Samozřejmě začneme. Až si vaše kolegyně a kolegové všichni sednou, prosím, zaujměte svá místa, začínáme. Okay, colleagues. Takže prosím. Začneme. Máme dvě zprávy od pana Ješka. Začneme s návrhem stanoviska o všeobecném rozpočtu Unie na rok 2018. Prosím. Vidím, že tady ještě vládne trošičku ten prázdninový duch, ale už to snad bude v pořádku. Jste všichni připraveni? Vy jste vždycky připraveni, že? Cože? Dobře, všichni připraveni, někteří už by rádi začali. Takže návrh rozpočtu, všeobecného rozpočtu Unie na rok 2018, eh, text vypracoval pan poslanec Ježek a začneme s odstavcem 1, kompromis 1, eh, kde je pro. Zahajuji hlasování, tedy pardon. Vím, že leto bylo dlouhé, ale už jsme zpátky ve škamnách. Prosím, zelený, pokud jste pro, prstíkem stlačíte tlačítko. Končím hlasování. Schváleno. Takže kompromis 2a, zahajuji hlasování. Dnes jsou všichni trochu pomalí. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 2b, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 11. Zahajuji hlasování. 11. Končím hlasování. Zamítnuto. Všichni to berou v klidu. Takže eh, část 1, pozměňovací návrh 12. 12. část 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 12. část 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Čtrnáctka. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 15. odstavec, eh, či pozměňovací návrh 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 13. Ne, omlouvám se, 30. Ne, ještě jinak 26. Zastavte na chvilku. Pozměňovací návrh 26. Opravuje se předseda, zahajuji hlasování. 26. Končím hlasování. Zamítnuto. 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 45, část 1 omlouvám se, říká předseda, 45, část 2. Zahajuji hlasování. Je to část 1 přece jenom? Já se kolegyně a kolegové omlouvám. Je to 45, část 1. Část 1, o které teď hlasujeme. Omlouvám se. Dvě chyby na jednom, no. Končím hlasování. Zamítnuto. 45, část 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 45, část 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 48, část 1, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 48, část 2, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A teď takto modifikovaný text. Hlasujeme o celém textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen 40 hlasy bez žádné absence a z 9 hlasy proti. Takže teď tedy eh, můžeme toto považovat za ukončené a před námi je souhrný rozpočet Unie na rozpočtový rok 2018, všechny oddíly. Libe 6024, zahajuji hlasování. Šest Někteří se ptají, co, o čem hlasujeme. Je to Libe 6024. Stá, končím hlasování. Schváleno. Libe 6021, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 6001, zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno. Libe 60.02, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 60.03, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 60.12, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 6036 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 6048 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 60, 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 60, 28, pardon, 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 6032, zahajuji hlasování, končím hlasování, návrh je zamítnut. 6034, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. 6037, zahajuji hlasování, Končím hlasování. Schváleno. 6033, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 6043, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 6045 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 6018 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. 6047 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 6025. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 6027. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 6030. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 60 20. Zahajuji hlasování. omlouvám se, říká předsedo, 6035. 6035, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 6020, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 6004. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 6005. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 6006. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 60.07. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 60.14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 60.08. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 6022 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 6009 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 6010 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 6029. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 60 23. Zahajuji hlasování. 6023. Končím hlasování. Schváleno. 6042. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 6044. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 6046. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 60, 17 a 51 identické. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 60-50. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 6016 a 6049 jsou identické. Hlasuji, hlasujeme, zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Tak teď jmenovitě konečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 41 pro, 9 proti, nikdo se nezdržel a blahopřeji panu navrhovateli, eh, panu Ješkovi. Takže to je konec hlasování, vážené kolegyně a kolegové. Eh, Má někdo něco do bodu různé? Takže je to skutečně konec léta. Děkuji vám za vaši eh, trpělivost. Uvidíme se opět 4. září v 15.00.